Okay. So, <laughs> äh, sehr verehrte Damen und Herren, äh, wir beginnen jetzt mit der Nachmittagssitzung. Dámy a pánové, začneme teď s odpoledním zasedáním. První pořad programu äh, je zpráva pana Panceryho. Týká se to zemědělských a lesnických strojů. Toto téma je, jak všichni víme, velmi důležité. Nicméně vidím, že stínoví zpravodajové z politických skupin zatím nejsou přítomni. Doufám, že ještě dorazí. V každém případě budou vyzváni, jakmile dorazí. Nejprve prosím Antonia Panzeriho, aby se chopil slova. Prosím. Grazie, presidente. Come... Děkuji, paní předsedající. Jak víte, cílem tohoto návrhu je stanovit harmonizované normy týkající se výroby zemědělských strojů a lesnických strojů s cílem zaručit fungování vnitřního trhu bez toho, aniž bychom ztratili ze zřetele nutnost eh, ochrany životního prostředí, bezpečnosti na komunikacích a na pracovišti. Zde já se ale nebudu o tom rozšiřovat, protože jsme o tom hodně hovořili na veřejném slyšení, které se konalo zde na výboru 12. dubna a poté i jsme si 30. Eh, srpna také vyměnili názory na toto téma. Chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům za eh, příspěvky a díky za spolupráci v posledních měsících a celkem 133 pozměňovacích návrhů bylo předloženo, řada z nich není problematická a stejně do detailu ještě se jimi budeme zabývat eh, a na zasedání příští týden se stínovými zpravodaji, takže mm, proto pár eh, eh, základních poznámek. Za prvé, zaprvé přístup výrobců eh, těch součástek. A zde my eh, chceme vložit tu nutnost eh, toho, že je třeba vzít do úvahy ten princip racionálnosti a proporcionality, který se týká objemu na trhu a velikosti jednotlivých výrobců. Zde se termín vozidlo mění za termín traktor a je třeba, aby měli možnost přístup i ke konstrukčním plánům, i když je to chráněno duševním vlastnictvím. A potom mm, zde e, Jde tedy o technické konstrukční plány, o které jde. Vím, že to bylo převzato již tedy se stávající normy o e, vozidlech a týká se to i e, tedy tašných zařízení. A zde to je článek 19 směrnice 46 z roku 2007 odkud je to převzato a je vhodné tedy říci, že jde o plány, které nejsou chráněny eh, autorským právem. Dále omezený eh, přístup. Zde jde o to mm, garantovat nediskriminovaný přístup i nezávislých výrobců a to eh, mm, i s cílem zajistit hospodářskou soutěž a i z důvodu ochrany životní prostředí a bezpečnost. Za třetí, a zde se má hovořit o motorových vozidlech a nejenom o traktorech, protože potom bychom vyloučili z pole působnosti kategorie R a S, potom eh, tedy to jsou ty eh, zaměnitelné, eh, zaměnitelná zařízení, která se lze připojit a tedy není vhodné zde úplně vylučovat toto zařízení a mm, proto mm, to, by, to podle mě by bylo diskriminační. A určitě třeba vzít do úvahy i zvláštnosti eh, PMI, eh, tedy ty, které, kteří vyrábějí mlečné eh, tažné zařízení a zde je třeba mít tedy specifická, ale ustanovení, která budou upravovat tato zařízení RMI a která budou upravovat i způsob, jak poskytovat informace, například zde povinnost pro výrobce poskytovat informace a v tomto bodě eh, i ten princip eh, racionálnosti je něco, co asi by se těžko eh, aplikovalo, protože to není právně závazné a je zde princip proporcionality, což je obecný princip a pokud to půjde, je třeba nalézt kompromis. Za druhé, Další velké téma je pole působnosti eh, těch jednotlivých kategorie. Kategorie U. Zde máme celou řadu pozměňovacích návrhů, které eh, chtějí zrušit zmínku kategorie U, ale to není problematické, protože již v textu zprávy tento odkaz byl vyňat, protože tato kategorie si vyžaduje zvláštní ad hoc právní úpravu a již ten požadavek je zakotven ve zprávě. A stroje, které eh, nemohou no, no, che questo regolamento non... kolem vertikální osy, takže zde to e, zde se hovoří o tom, že by se to mělo aplikovat na tyto stroje, ale i e, tašná zařízení ta podléhají homologaci, typové homologaci a to ne e, v souvislosti s tím, že se připojují k traktorům, tedy samostatně. Takže zde se nevylučují z této legislativy, zůstávají zde a je to tedy text, jehož cílem je zavést určitý systém a to tež platí pro kategorii C, eh, pro eh, etik 4, 1, 2 ve stávající legislativě. Mm, zde již se plánuje homologovat eh, tyto typy kromě nějakých výjimek. Třetí oblast je článek 8, požadavky na bezpečnost na pracovišti. Zde bych chtěl připomenout, že e, e, pole působnosti regulace je zjednodušit e, stávající právní rámec pro traktory, ale i rozšířit normy, které se týkají typové homologace na to, aby sem lépe i se upravila stávající rizika a aby bylo možné i případně řešit potenciálně nová rizika, tak jak se bude vyvíjet nová technologie. Zde se tedy plánuje celá řada pozměvacích návrhů, které se týkají funkční bezpečnosti strojů a bere se do úvahy i otázka bezpečnosti na pracovišti, tak jak je to ve stávající normě. My máme směrnici o strojích, máme další mm, mm, tedy a směrnice. A proto je třeba aby tyto předpisy byly převzaty i zde do této normy a z tohoto pohledu je třeba, aby to bylo jasně upraveno. Seznam podle článku 8 se považuje za vyčerpávající taxativní výčet a tudíž to, ten, e, ta funkční bezpečnost e, to e, je něco, co je v článku 8, takže nebude možné tedy eh, to provést delegovanými akty. Další důležitý oblast eh, datum účinnosti. Datum účinnosti Eh, eh, nového mm, předpisu pro homologaci eh, mm, zemědělských a lesních strojů, to je něco, co je kritizováno. Takže rok 2014 a toto období je tedy období, mm, které bude znamenat pro aktéry velké úsilí, protože to bude znamenat velké úsilí ohledně řízení o homologacích. A zde pokud jde o tedy pokud jde o brzdné systémy, takže zde e, také asi to bude příliš velké břemeno pro homologace. Já myslím, že najdeme e, možnost, jak nalézt kompromis a e, rovnováhu mezi tím, těmi požadavky vyplývajícími z těmi normy, norma, norem a požadavky a potřebami jednotlivých výrobců, protože to bude pro ně období velice a intenzivní. Dále Mhm, další důležitý a kontroverzní aspekt ATV SBS. To jsou tedy ta eh, vozidla ATV SBS. Ta eh, zatím eh, nejsou zakomponována do této zprávy a to z různých důvodů, protože komise zatím pracuje na tom, aby se nejprve dohodly členské státy v radě. Zde jsou určité důvody, proč tyto kategorie eh, sem začlenit do kategorie L. Zde máme zprávu Van den Cup. Je to lepší, než to eh, dát do kategorie T. Je zde celá řada důvodů, proč je sem dát. Za prvé možnost homologovat eh, vozidla, která mají podobné charakteristiky na základě dvou řízení o homologaci a zde mm,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 je třeba se na to podívat i z pohledu eh, funkční bezpečnosti a bezpečnosti životního prostředí a z tohoto pohledu se dívat na tato vozidla. Za třetí je třeba nalézt, je třeba eh, eh, nalézt objektivní klasifikační kritéria, což je velice těžké a je třeba tedy oddělit vozidla typu ATV od ostatních, ale tato situace by se dost komplikovala ještě později v případě, kdy vozidla, která se jeví jako podobná, tak by podlehala dvou typům schvalovacích řízení. A e, zde, tak jak to i ale požadují stínoví zpravodajové, a zde mm, eh, bychom měli tedy vozidla, která by se nehomologovala typovým eh, schvalovacím eh, postupem, což by mělo velké dopady na bezpečnost a na právní jistotu, na jasnost. Za čtvrté opakuji, klasifikace na základě použití vozidla, tak to asi Eh, je těžké, protože uživatel se může rozhodnout, že to vozidlo bude používat úplně jiným způsobem, než plánoval výrobce. Je, to by mohlo být velké, velký problém pro bezpečnost a i požadavky, ekologické požadavky Eh, zde hm, asi nestačí pro to, aby eh, takové rychlé eh, vozidlo mohlo takto být schvalováno. Za páté, je se hovořilo o tom, že řešení, které se zde navrhuje, to znamená, aby všechna ATV spadala do kategorie L, to by mělo negativní důsledky, bylo by to neefektivní. Třeba si připomenout, že hodnocení, které by eh, prováděl orgán jako zde my, Evropský parlament, tak musí vždycky vzít do úvahy důsledky pro celou společnost a nejenom mm, eh, důsledky pro dotčené strany, tedy pro producenty, výrobce. Ne, může to mít negativní dopady na výrobce, ale třeba pro jiného výrobce to může být pozitivní, nemluvě o celé společnosti. Dále se zde hovoří o tom, že eh, i e, znamená to, e, znamenalo by to velké náklady na pojištění a další poplatky, pokud jde o kategorii L e, ve srovnání s kategorií T, to je pravda, ale zde, pokud jde, jsou zde tedy úlevy daňové nebo poplatkové úlevy, pokud jde o používání těchto vozidel. Technická kritéria pro klasifikaci, tak jak se uvádí v pozměňovacích návrzích, to lze snadno změnit třeba lze eh, kryté, technická kritéria klasifikace, ale tedy mm, by bylo těžké změnit eh, na, na druhé straně a navíc by to bylo velice nákladné. Takže je zde celá řada argumentů, které jsou velice technické a tudíž mm, mm, jako, eh, jak je třeba hmotnost vozidla a podobně. A to všechno vede k závěru, že ATV by mělo spadat do kategorie L a samozřejmě zde eh, eh, eh, to je pozice, se kterou nesouhlasí zrovna asi všichni, ale já si myslím, že je třeba ještě o tom diskutovat v rámci přijímání této nové právní úpravy. Toto jsou obecně hlavní body, mm, ke kterým se ještě budeme vyjadřovat v příštích dnech a především na schůzi se stínovými zpravodaji příští týden jsem přesvědčen, že kromě mm, těch názorů, které se liší, tak se nám určitě podaří nalézt nejlepší kompromisy, tak abychom měli předpis, na kterém se dohodneme zde ve výboru, tak abychom nakonec měli základní předpis, který bude eh, dobrým základem pro Evropskou unii v, této důleži- v tomto důležitém sektoru sektoru. Děkuji. Děkujeme, pane zpravodaji. Děkujeme vám za velmi podrobnou prezentaci zprávy. Myslím si, že ta zpráva zní velmi technicky, ale zároveň je důležitá i z politického hlediska. Dříve než předám slovo stínovým zpravodajím, respektive jejich zástupcům, ráda bych přivítala skupinu mladých lidí. Jsou to mladí evropští federalisté z Kostnice, kteří si e, dali tu práci, že přijeli sem, aby viděli, jakým způsobem se utváří Evropa, kdo a jak to dělá. Děkuji za to, že jste tady. Doufám, že to na vás nebylo příliš technické, ta zpráva, kterou právě probíráme. Nicméně je to skutečně velmi důležitá záležitost. Zároveň vítám i zástupce Evropského komise, Evropské komise. Eh, eh, komise je zastoupena celkem třemi členy, kteří následně taktéž obdrží slovo. Nejprve ale předám slovo za Evropskou lidovou stranu panu Švábovi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji eh, paní Gebhardt a i já mám samozřejmě radost, že jsou tu mladí lidé z mého volebního okresku. Budu s nimi potom diskutovat, abych jim tu technickou záležitost trochu vysvětlil. Má to e, takový původ, že již v minulém legislativním období jsme požadovali, aby Evropská komise pro traktory přijala e, opatření, které bude komplexní a my děkujeme italskému místopředsedovi Evropské komise, který tedy se chopil tohoto přání a sledoval to až do úspěšného konce. Paní Šatory, stínová zpravodajka, se bohužel omlouvá a proto mi, je mi ctí, že mohu krátce přednést stanovisko EPP eh, e k tomuto návrhu nařízení. V podstatě souhlasíme s prácí pana zpravodaje. Myslíme si, že e, na mnoha místech se podařilo dosáhnout e, vyváženého, vyvážené formulace, pokud jde o stavbu traktorů. Dvě věci nám stále ještě působí potíže, což vyplývá i z pozměňovacích návrhů. EPP pochybuje o kapitole 16, která se věnuje přístupu k informacím o údržbě a opravách. Máme pochybnosti o tom, jestli ten přístup by měl zůstat eh, v textu takto zachován. Naše stínová zpravodajka paní Satory má k tomu celou řadu návrhů, které taktéž předložila. A tyto pozměňovací návrhy potom společně eh, prověříme společně s dalšími pozměňovacími návrhy a budeme se muset podívat na to, jak je možno v této věci pokračovat dál. Nicméně tady začíná základní problém eh, a sice to, že nemáme eh, odhad dopadu a proto eh, je v tuto chvíli obtížné předložit legislativní návrh. Druhá věc, o které máme pochybnosti, paní předsedkyně, je toto. Omlouvám se, že, jsem pomalu, strá, že pomalu ztrácím hlas, ale zastupoval jsem dneska již celou řadu kolegů. Druhá věc chceme zdůraznit, že okamžik vstupu této eh, směrnice v platnost je velmi důležitý. Bylo řečeno, že tato směrnice eh, by měla vstoupit v platnost v různých okamžicích. My bychom byli rádi, kdyby nová povolování a stávající povolování vstoupila v platnost paralelně ve stejném okamžiku a při, při, eh, předložili jsme i eh, příslušné pozměňovací návrhy. O tom budeme muset také ještě jednou diskutovat. Domnívám se, že řešení, kterého se nám podařilo dosáhnout u vozidel kategorie L, je dobrým výchozím bodem že pan zpravodaj velmi těsně spolupracuje s radou a já doufám, že se podaří tento legislativní návrh co možná eh, nejrychleji úspěšně eh, dovést do konce. Děkuji. Děkuji, pane Švábe, za eh, toto stanovisko. Pane Buzol, omlouvám se, ale Nejprve ještě předám slovo kolegovi, který musí brzy odejít. Podle pravidel byste měl e, mít slovo vy, ale nyní předám slovo předsedovi tohoto výboru. Uh, děkuji. Opravdu vám velmi děkuji e, za to, že jste mě zastoupila e, jakožto předsedu. Já vím, že vy dokážete všechny spacifikovat a to je důležité. Promiňte, bohužel toto odpoledne tady nemohu být, ale mám důležité zasedání s evropským keramickým průmyslem, které jsem právě zahájila, ale teď jsem přišel, protože jsem stínovým zpravodem a předložil jsem několik pozměňovacích návrhů. Takže díky, že mi dáte možnost tady promluvit, než zase uteču na to druhé zasedání. Za prvé, já rozhodně souhlasím s Andrásem Švábem. Myslím, že většina eh, toho základ toho, co pan Panceri udělal, je opravdu velmi dobré a už jsme měli možnost mu za to jednou poděkovat. Je to opravdu velmi obsáhlá, důkladná analýza a je tam spousta uh, zlepšení. Já jsem tady pracovala na několika detailních věcech, obzvlášť jednu jsem tady chtěl zmínit, která se váže také na naši práci v oblasti motocyklu. Totiž Jde tam o velmi složitou otázku těch velice lehkých eh, vozidel s pohonem na přední kolo. Na kola. Na všechna čtyři kola. Jde tady také tedy o ta vozidla s pohonem na čtyři kola, která eh, se pohybují v terénu. Potom také vozidla, která se používají jako zemědělská Mně se zdá, a také spoustě kolegů, že vzhledem k tomu, že jsme měli možnost se podívat na tyto dvě směrnice zároveň, také na tu směrnici o traktorech a zemědělských vozidlech, takže by bylo elegantním řešením udělat eh, v té směrnici pro zemědělské vybavení zvláštní ustanovení pro lehká vozidla která jsou používána za takovými to účely. Já myslím, že se nám podařilo vytvořit definici, která je velice jasná a která jasně rozlišuje mezi vozidly, která jsou používána pro silniční provoz a která spadají eh, pod tu směrnici dvoukolých vozidel. Takže Eh, jsou to věci, které byly v tom balíčku kritizovány dalšími kolegy. Doufáme, že pan Pancery bude souhlasit eh, s tím, co tam chceme přidat, protože já si myslím, že to bude velice citlivé. Ti, kdo používají tato vozidla, jsou profesionální vozidla. A, jsou, a část eh, naší práce jakožto parlamentu je v podstatě pokusit se smířit komisi a výrobce těchto vozidel. Takže kdybyste s ním souhlasili, rád bych tam toto zapracoval. To je, myslím, hlavní věc, kterou tam já navrhuji. A potom eh, jsme předložili ještě několik dalších pozměňovacích návrhů, které se týkaly určité kategorie traktorů, hlavně rychlejších traktorů. A potom různé ty Eh, stabi- systémy stability a brzdící systémy pro tyto traktory, které se už prodávají a které v současné době mají um, ty antiblokační systémy, což je v současné době naprosto správné, že na trhu jsou vozidla s těmito systémy a myslíme si, že tohle by se tam mělo také zohlednit. A potom poslední věc, pan Šváb tady mluvil o přístupu k technickým informacím. My jsme se na to dívali docela důkladně a chtěl bych také kolegům připomenout, že jsme kdysi zadali studii v této věci, asi si vzpomínáte, kterou máme pořád ještě k dispozici. Podívali jsme se na tyto otázky a já myslím, že ta studie byla docela užitečná spíše z právního hlediska a nevyplynuly z ní žádné potíže s tím návrhem, který máme před sebou. Naopak to vypadalo, že se ten návrh ubírá správným směrem. My jsme se na pozměňovací návrhy pana Švába dívali se zájmem, ale v současné době si přece jen myslíme, že bychom měli podpořit ten základní návrh komise. Možná bychom tam měli zapracovat nějaké bezpečnostní doložky, které by zajistily dostatečnou informovanost u velice složitých eh, strojů oproti těm strojům, které je snadné opravit i na místní úrovni. Já myslím, že je v pořádku, že se tím zabýváme, ale v této chvíli si nemyslím, že bychom museli zacházet dál, než to, co navrhuje komise. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme, pane Harbre. A pane Božojle, vy zastupujete pane Mandase, pokud se nemýlím, takže prosím, máte slovo. Dankeschön. Thank you very much. I represent... Uh, Děkuji, já zde eh, eh, eh, zastupuji náš názor k této důležité tematice. Za prvé, pan, pan Cery má těžký úkol, protože to je velice technické téma. Myslíme si, že stínoví kolegové a on určitě připraví komplexní zprávu. Zdá se, že Eh, tam panuje úzká spolupráce mezi všemi politickými skupinami. Řada mm, eh, pozměňovacích návrhů velice technických již byla předložena, ale poněvadž eh, mi parlament zastupuje společnost celou, tak musíme také přijmout určité stanovisko k technické, k tomu technickým aspektům ATV. To je důležité, že průmysl se spojil a také přijal společný názor k což je užitečné a já doufám, že zpravodaj a stínový vyřeší tu tematiku ATV ku spokojenosti všech a to nejenom v této zprávě, ale i ve zprávě o kategorii L. Pár věcí k vysvětlení. Můj kolega a Ton Menders, stínový zpravodaj, je na zoru, že zemědělské a lesní stroje se často používají při výstavbu silnic pro výstavbu silnic a takže musí plnit určitá kritéria a to je také třeba vyřešit. Dále nechceme, aby se to překrývalo se směrnicí o strojích, tomu je třeba se vyhnout. Alde se domnívá, že je třeba překonat rozdílné názory tam, kde je to třeba. Potom je třeba zdůraznit i otázku využívání veřejných komunikací zde musí být jasný požadavek, že než vědou na veřejnou komunikaci, tak musí tato stroje splňovat veškeré požadavky. Například teď máme dost velké rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o řidičské průkazy. Například v Nizozemsku kdež je to Menders, můj kolega, eh, již 16 let můžete řídit zemědělský stroj, který je čtyřikrát větší a desetkrát těžší než normální auto. Již, když vám tedy padlo 16 let, to můžete řídit eh, a to by se taky mělo vyjasnit. Já chci ještě poblahopřát poděkovat panu Pancerimu a jeho týmu. Budeme se těšit na úzkou spolupráci a na dobrý výsledek. Ja, vielen Dank, Frau Rühle. Děkuji a slovo má paní Rujle. I já bych chtěla výslovně poděkovat panu Pancerimu za velmi dobrou práci. Já sama jsem nepředložila žádné pozměňovací návrhy, protože jeho práci považuji za skvělou. Nicméně musím říci, že existuje jeden bod, eh, který i ve mně vzbuzuje pochybnosti na, za, na tom, co říkal pan Šváb. Měli bychom o tom diskutovat. My pracujeme zároveň na kategorii L. Já jsem stínovou zpravodajkou i pro eh, toto téma pro kategorii L a v návaznosti na to, co právě říkal pan Buzoj a co se tedy týká řidičského průkazu, eh, to samozřejmě není naše téma, i když eh, se to objevuje zas a znova, ale není to téma této zprávy. Pokud se ale podíváme na eh, použití ATV na silnicích, a pokud to spojíme s kategorií L, pokud zvážíme širší nebo přísnější požadavky na bezpečnost a na emise, tak eh, nastane právě ten problém, o kterém jste hovořil. Někdo 16-letý může řídit takovéto stroje a to by se nemělo stát. Zatímco ty stroje, které jsou skutečně určeny k zemědělským a lesnickým účelům, by měly spadat pod směrnici o traktorech. To znamená, že takováto, eh, takovéto rozdělení a odlišení podle mého názoru eh, má smysl. Měli bychom si eh, dát pozor na to, aby tady nevznikla nějaká mezera v legislativě. Na to opozornil pan Pancery, na to si samozřejmě musíme dávat pozor, ale zároveň musíme eh, po, mm, pojednávat obojí a e, odlišovat to. A proto tedy prosím pana zpravodaje, aby se nad tím ještě zamyslel a případně učinil i příslušný krok. E, kromě toho e, mohu říci, že velmi souhlasím například s jeho formulací, pokud jde o přístup k informacím o údržbě a opravách nezávislých opravem. To považuji na rozdíl od pana Švába za velmi důležité a myslím si, že by to mělo v každém případě zůstat v té zprávě. Já si myslím, že to je logická, eh, logický krok. My jsme to eh, měnili ve všech eh, takovýchto směrnicích o schvalování typu. Nevím, proč by tomu u zemědělských a lesnických vozidel mělo být jinak. Děkuji, pane, paní Rujle. A nyní se vás mohu zeptat, uh, pane Kryjakosi, jestli hovoříte za svoji frakci, za svoji politickou skupinu? Ne, bohužel ne. Já jsem tady jako stínový zpravodaj pro příští téma. Pan Rossi eh, zastupuje pana Salviniho, prosím, máte slovo. No, no. Ano, děkuji. Ne, ne, já jsem stínový zpravodaj za, moj, za moji skupinu. Já bych chtěl především také poděkovat kolegovi Pancerimu, poděkovat mu za jeho práci i za jeho laskavá slova a že byl tak otevřený vůči předloženým pozměňovacím návrhům. Uh, Návrh komise můžeme sdílet, protože je tam spousta mechanismů dobré aktualizace, otvírá eh, trhu eh, případně nezávislým eh, operátorům vstup na něj, ale myslíme si, že je ještě třeba dát si velký pozor na to, abychom se vyhnuli problémům pro výrobce a pro ty, kdo používají tato vozidla. Samozřejmě, že bude také eh, nutné zlepšit koherentnost eh, celého nařízení. Já jsem ostatně tohle říkal už i zpravodajovi, upozorňoval jsem ho na několik eh, zajímavých pozměňovacích návrhů, které by vylepšily ten test. Jde tam o operační bezpečnost. Všichni víme, že traktory mohou i jezdit po silnici, ale většinou jezdí v jiném terénu, takže jsou používány hlavně pro zemědělské účely. Myslíme si, eh, že návrh komise dobře pokrývá aspekty bezpečnosti a dobře se tam řeší i ten problém dvojí legislativy tím, eh, že eh, se ty traktory vyloučí ze směrnice 42 z roku 2006. Musíme si ale dát velký pozor, protože není jisté, že se nám podaří schválit eh, tato ustanovení eh, zároveň a že tedy ten systém, ty dva nové systémy vstoupí v platnost zároveň. Musíme si dát pozor, aby traktory nebyly homologovány a prodávány ještě předtím, než bude ukončen tento rámec. Ovšem na druhou stranu nemůžeme blokovat homologace ani prodej nových vozidel, jenom proto, že se nám nepodaří schválit tato ustanovení včas je třeba, abychom měli dost času mezi schválením ustanovení a e, doby, kdy e, vstoupí v platnost a budou povinné, abychom umožnili výrobcům, se zadaptovali na novou situaci. Samozřejmě je pravda, aby byl e, přístup k technickým informacím pro výrobce, nicméně není možné toto aplikovat i u dalších vozidel, motorových vozidel jako u traktorů, jak navrhuje Evropská komise. Je třeba nejdřív provést nějaké hodnocení dopadu, je třeba eh, brát v úvahu specifika těchto vozidel a už v tomto nařízení tam jasně nastavit takové modality, které budou odpovídat specifické povaze těchto vozidel. Většinou tam máme malé výrobce a spoustu různých modelů. Takže by to mohlo být eh, pro výrobce poměrně nákladné a je tedy nutné, abychom zharmonizovali dvě práva. Jednak eh, pro ty malé opravce, ale hlavně musíme zohlednit to právo těch, kdo používá tato vozidla, aby se ti to mohli obrátit na zvláštní specializovaná centra oprav, protože jinak bychom mohli vytvořit velké potíže pro všechny zúčastněné. Potom jsou tam ta vozidla kategorie U nařízení. Jsou to velmi zvláštní vozidla, velmi složitá a jejich počet je poměrně omezený. I jejich dopad na životní prostředí. Ovšem souhlasíme přesto s návrhem zpravodaje, aby mm, tato otázka byla zharmonizovaná, protože tato mobilní auta mají musí často v některých státech podléhat jiným pravidlům. A proto by bylo dobré, kdybychom v tomto nařízení vytvořili nějaké ustanovení, které by zajistilo obecnou harmonizaci pro tato vozidla ve všech členských státech. Ještě, myslím, budeme jednat o technických otázkách eh, příští týden eh, a také se stínovými zpravodaji a doufám, že se nám podaří dospět eh, k nějakému textu, který dokážeme aspoň skoro všichni podpořit. Já, vielen Dank. Ehm, Děkuji. Děkuji stínovým zpravodajům. Ehm, jejich prezentace trvaly o něco déle. Nikdo další se ale o slovo nehlásí a proto tedy prosím pana Žána, pokud eh, chcete, tak tomu můžete také říct pár slov, ale prosím dbejte na vymezený čas. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme pečlivě prostudovali zprávu pana Panceryho a podle nás je to kvalitní zpráva. Je to dobrý příspěvek, užitečný, proto abychom dále mohli jednat o tomto návrhu. Jsme si vědomi faktu, že poněvadž jde o, že jde o technické téma, ale viděli jsme, že u těch zásadních bodů ty příspěvky eh, pana Panceryho zcela eh, eh, korespondují našemu cíli a to zjednodušit legislativu a zároveň, aby byla účinná, efektivní pro subjekty. A potom třetí zajímavé téma nebo za pole působnosti eh, této normy eh, znamená, že stávající situace je neuspokojivá, protože máme eh, tedy rozdíly mezi těmi různými typy vozidel. Cílem je, aby ty povinnosti byly v souladu a také i jsme citliví na to, že máme zde teď určitou příležitost zavést sem určitý systém, protože zároveň parlament také bude rozhodovat o Eh, eh, traktorech a vozidlech kategorie L a podle nás je to příležitost, abychom ještě šli dále s tou systematičností a abychom toto eh, tyto povinnosti takto pokryli, ošetřili v textu. Za druhé, pokud jde o povinnost vyplývající z údržby a oprav, zde jsme pochopili, že zpravodaj se snaží o rovnováhu mezi těmito povinnostmi a to nezávislé opravny, aby měli přístup k údajům a k těm zvláštním specifickým charakteristikám sektoru. Samozřejmě s tím, že musíme ale chránit autorská práva eh, s tím spojená a také i sympatizujeme s vyjádřením zpravodaje, pokud jde o ten způsob, jak zlepšit předávání údajů pro opravny. Třetí téma, datum účinnosti. Zde chci říci, že e, na tom tak netrváme. E, víme, že je třeba nalézt realistické řešení, které vezme do úvahy i rychlost, se kterou se připraví prováděcí akty, tedy delegované akty případně. Vzhledem k tomu, že jde o komplikované téma, víme, že ještě nás čeká obrovská práce a také se snažíme o řešení, které umožní takové datum účinnosti, které bude realistické a které vezme i do úvahy, do úvahu přípravu prováděcích norem. Eh, Děkuji za velmi precizní a stručné vysvětlení, které jste k tomu poskytl. Pane zpravodaji, pane Pancery, chcete se na závěr chopit slova a říci k tomu pár slov na závěr? Prosím, máte slovo. Děkuji. Já si vezmu jen minutu, abych řekl, že se mi zdá, že jsou tady tři hlavní témata, která budeme muset řešit příští týden, abychom zjistili, jestli, jak doufám, najdeme nutné kompromisy. Ta první věc se týká přístupu k informacím. Já si myslím, že dokážeme na tomto bodu zapracovat, abychom uspokojili jednotlivé požadavky, které mají různé strany. Ten druhý bod se týká vstupu v platnost. Já naprosto souhlasím s tím, eh, co říká komise. Musíme postupovat realisticky a brát v úvahu problémy, se kterými se musí potýkat výrobci. Je pravda, že v současné době máme eh, značný skluz v naší legislativě, ale já si myslím, že i tam se nám podaří najít nějaké řešení. Stejně jako budeme moci eh, jednat o té kategorii ATV, abychom zjistili společně, jestli se nám podaří najít eh, nějaký konsensus, co nejširší možný. Já jsem otevřen této diskuzi a doufám, že se nám podaří skutečně najít eh, něco, co bude moci podpořit co největší možný počet poslanců, stínových zpravodajů jak jste říkali, je to důležité nejen z technického hlediska, ale také z hlediska parlamentní práce v budoucnosti. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkujeme, Antonio, děkujeme za práci, kterou si do toho vložil. Zní to velmi technicky, nicméně to má dalekosáhlé politické dopady a určitě to není nedůležitá zpráva. Ráda bych připomněla, že hlasování proběhne 5. prosince a hlaso- to, to je tedy hlasování ve výboru a hlasování v plénu, pravděpodobně v únoru příštího roku. Vidím, že, ví, že kýváte, to znamená, že to je náš budoucí plán tomto bodě. Dostáváme se k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Je to zpráva Luika Greka o unijním občanství eh, v roce 2010 odstranit překážky pro výkon práv občanů EU. Takto je ta zpráva naznavána. Já nyní musím se stát koordinátorkou, přeskočit tak říkajíc z jedné roli do druhé, protože pan Grek je bohužel nemocen, není přítomen a požádal mě, abych ho zastoupila, protože je velmi důležité, abychom v této věci pokročili dále. To znamená, že on mi eh, předal svoje nejdůležitější myšlenky, pokud eh, dovolíte, tak to tady jedno, jednoduše přednesu. Pan Greg k tomu, má, k tomu má jednu úvodní poznámku. Chtěl ještě jednou upozornit na to, že samozřejmě měl velké problémy s tím, aby do toho textu vnesl všechno, co by bylo potřeba. A to hlavně ze dvou důvodů. První důvod spočívá v tom, že se e, nesmí překročit určitá délka toho textu při sepisování stanoviska, což samozřejmě je obtížné, protože to téma je velmi závažné téma unijního občanství. A druhá věc, chtěl se držet kompetencí našeho výboru. To znamená, že celou řadu témat, která taktéž považoval za velmi důležitá, musel vynechat a nezahrnul je do svého stanoviska, protože zkrátka eh, nespadají do kompetence našeho výboru EMKO. Skutečně je to tak, že evropští občané a jejich definice eh, obsahují celou řadu aspektů. Jde o národní identitu, národní roli, o e, soukromé osoby, studenty, osvč, zaměstnance, zaměstnavatele, nejrůznější skupiny občanů. Je to skutečně celá řada rolí a osobností, které musíme mít na paměti, pokud hovoříme o unijním občanství, o občanství EU což samozřejmě analytickou část práce nikterak neulehčuje. Musíme se pečlivě podívat na to, o co nám vlastně jde Pan zpravodaj se, nebo pan autor stanoviska se tedy snažil zamyslet nad tím, co je vlastně unijní občanství. Je to velmi zajímavá otázka a e, zjistil, že pouze 42% lidí e, víceméně ví, že něco jako unijní občanství vůbec existuje. A pouze zhruba třetina lidí se domnívá, že E, ví, že mají, co by občané Evropské unie nějaká práva. Což je e, samozřejmě velmi e, zarážející, protože to unijní občanství existuje už od Maastrichtské smlouvy. V podstatě vnitřní trh je vytvářen občany pro občany, to je tedy postup, který si pan Greg zvolil nevzniklo to ve váku, ale je potřeba do toho zahrnout nejrůznější oblasti sociální, ekonomické, integraci občanů, co, do co možná největší Evropské unie bez hranic. To je také důvod, proč se na počátku pokouší vytvořit odkaz nebo souvislost s různými zprávami a studiemi, které e, vytvářely e, nejrůznější instituce Evropské unie. Je na čase, aby evropští občané si uvědomili, že právě oni, občané EU, jsou v centru všech oblastí evropské politiky. Je potřeba abychom právě e, občana jako takového e, umístili do centra toho unijního občanství. Já se omlouvám za to, že mluvím trochu kostrbatě, protože on mi to předal anglicky a já se snažím to volně překládat do Němčiny, ale nedělám to jako literární překlad, protože to by nedopadlo dobře. Kromě toho je důležité, abychom vedle tradiční definice přemýšleli také o tom, že eh, zvolíme ten nový přístup a holistický přístup, že tady na tomto pozadí ještě jednou promyslíme, co vlastně unijní eh, občanství znamená. A takto eh, se k tomu pan zpravodaj již postavil v té první zprávě a v podstatě to, se to setkalo i s odezvou veřejnosti, tak jako u zprávy pana Montyho. To je tady teď poznámka z mé strany, to tady pan kolega nenapsal, ale přesto si myslím, že je to důležité. Nyní k časovému postupu. Studie komise eh, k právům spotřebitelů a k 20 nejdu, hlavním obavám ukázala, že provádění evropského práva vypadá různě. Je to nedostatek informací, jsou tu mezery v legislativě a to všechno stále ještě způsobuje velké problémy pro občany a občanky, kteří v Evropské unii musí žít, pracovat a řídit své podniky. Což je samozřejmě překážkou toho, abychom se v této věci dostali dál. A proto je potřeba, abychom postupně odstraňovali hranice, které stále ještě jsou ve vnitřním trhu, tak aby skutečně bylo možné zaručit volný pohyb osob, služeb, kapitálu a zboží. Tak, aby občané a občanky, spotřebitelé, spotřebitelky mohli mít důvěru ve vnitřní trh. Úspěch vnitřního trhu bude nepochybně zajímat i občanky a občany, pokud o něm budou eh, informovány. Uvědomí si, že jim to přináší velké výhody a práva, která zatím ještě ne- nemají. A proto je velmi důležité, abychom občany o těchto věcech informovali. To je možná ta nejdůležitější věc, která musí být ve středu e, našeho zájmu. Je to možná lepší, než když na, informa- na občany vysíláme přehršel informací, které nejsou nijak uspořádány. Myslím si, že na tom bychom se měli ještě lépe soustředit. Existuje skutečně mnoho informací pro občany, ale ty informace jsou tak komplexní, mnohostrané a různorodé a jsou naprosto nekoordinované. To znamená, že to často vede k tomu, že občané zkrátka eh, z toho nedokážou eh, vyabstrahovat ty nejdůležitější informace. Pouze malá část občanů, spotřebitelů a malých a středních podniků vědí o, ví o tom, že existují uh, alternativní řešení sporů, nejrůznější systémy pro alternativní řešení sporů. Pouze malá část evropských občanů a podniků ví, že je možné eh, o něco takového požádat. I to bychom měli zlepšit a proto je naprosto nezbytné, abychom měli dobře vypracovaný systém alternativního řešení sporů a také systém hromadných žalob. Komise se tomu věnuje, to znamená, že bychom měli na tomto poli postoupit. Pan Krok doufá v dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji a je přesvědčen o tom, že výsledkem bude dobré stanovisko. A nyní samozřejmě doufá také v to, že stínoví zpravodajové do toho vnesou eh, svoje podněty. A nyní se zase vracím do své role předsedkyně a Nejprve předám slovo panu Simonovi Buzutilovi, který k tomu promluví za EPP nebo těstinovým zpravodajem. Prosím, Simone, máte slovo. Grazie, signora president. Eh, Nešte Loalnet. Eh. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat Luizovi Krechovi a popřát mu dobré zdraví on je nemocen, takže tu nemůže být s námi, proto mu přeji brzké uzdravení a děkuji i za zprávu, která se týká eh, eh, tématu, které je pro nás pro všechny zajímavé a určitě bychom mu měli vyjádřit širokou podporu. Eh, s cílem zprávy všichni souhlasíme. Je třeba zrušit všechny překážky, na které občané naráží, když eh, chtějí uplatňovat svá práva z titulu vnitřního trhu a především kolega Grech zdůrazňuje hlavní problematiky a to eh, tedy alternativní řešení sporu a také i mm, podle mého názoru alternativní řešení sporu je efektivní a levné řešení sporu které lze snadno používat a pan Grech zdůrazňuje i to, že e, občané mají právo na správné informace, aby mohli lépe svá práva uplatňovat a vykonávat. Jsem rád, že mohu s panem Grechem spolupracovat, nejenom protože určitě on rád slyší moji mateřštinu, ale i e, proto, e, poněvadž e, toto jeho téma je dobře propojeno s jinou zprávou, kterou jsme začali projednávat tento týden a ta je v mé kompetenci. Paní předsedkyně, vy jste byla v pondělí na první výměně názoru o zprávě, která se týká scoreboardu, tedy tabulky o vnitřním trhu. A takže toto téma, jak vidíte, je velice důležité. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak já jich předložím hodně a budu se v nich snažit více se zaměřit na ten aspekt řešení. To je zásadní. Jakmile se dozvíme, jaké problémy občané mají, no tak musíme Eh, se více a lépe zaměřit na řešení. Kromě toho v návrzích také zdůrazním, že nejenom, že komise pracuje na nové legislativě, na studiích, ale také i musí se komise snažit být efektivnější v implementaci rozhodnutí. Nejdůležitější je, abychom řádně aplikovali to, co již existuje. Abychom využili předpisy, a, a které již máme a všechny možnosti, které nám skýtají. Také i chci poděkovat i vám všem, nebudu hovořit dlouze, ale rád bych abychom spolu s panem Grechem se domluvili na kompromisech a abychom se dohodli na zprávě, aby byla výsledkem kompromisu. Děkuji. Ja, vielen Dank. Eh, Herr Bujoy, bitte schön, Sie haben... Děkuji a nyní má slovo pan Buzoj. Není, nezastupujete nikoho, ale jste skutečně stínovým zpravodajem. Oh, Vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat panu Grechovi za jeho práci na návrhu stanoviska. Mnoho z nás, kdo byli v Krakově na foru pro jednotný trh, si vyslechli věci, které nám jasně ukazují, s jakými problémy se musí občané potýkat. V souvislosti s jednotným trhem já vím, že nebylo možné dát do toho stanoviska všechno, protože bylo omezené, ale je tam spousta věcí, se kterými souhlasím. Bylo by dobré odstranit překážky, které pořád ještě existují pro volný pohyb osob, kapitálu, zboží a tak dále. To je naprosto zásadní, abychom zvýšili mobilitu pracovní síly. Pan Grech má pravdu, že existují překážky, které neumožňují občanům, aby požívali svých práv vyplývajících eh, z jednotného trhu. A to všechno je kvůli nedostatečné informovanosti. Samozřejmě je třeba, abychom učinili vše, co bude v našich silách, abychom vylepšili legislativu a hlavně její implementaci, ale existují práva, která, u kterých by stačilo eh, občany informovat, aby věděli, že je mají, takže bychom měli lépe komunikovat s občany a informovat je o právech, která jim vyplývají eh, z jednotného trhu a o tom, jakým mohou být podrobena podmínka. Já bych chtěla něco říci eh, k pár konkrétním věcem. Hodně občanů má problém s registrací auta, když si koupí eh, majetek v jiném členském státě. Já si myslím, že kdybychom eliminovali daňové bariéry, tak eh, že by se situace výrazně zlepšila. Eh, nadále mají někteří občané problém otevřít si účet v jiném členském státě. Mnoho občanů je finančně naprosto vyloučeno, když nemá žádný běžný platební účet a chceme zvýšit mobilitu, tak rozhodně musíme eh, zlepšit přístup k bankovním službám pro evropské občany, kteří eh, se usadí v jiném členském státě. Taky bych chtěl říci, že je třeba zvýšit transparentnost bankovních poplatků, aby spotřebitelé měli větší důvěru v bankovní systém. Jen 1% evropských občanů používá přeshraniční bankovnictví. Je třeba abychom a přeshraniční lékařské péče je třeba, abychom je spravili eh, o všech možnostech, aby mohli naši občané eh, z tohoto eh, požívat výhody, které jim náleží. Jsem velmi rád, že se tam odkazuje na Solvit, protože to je velmi dobrý nástroj, který může také občanům pomoci brát se za svá práva, ale bylo by opravdu lepší, eh, kdyby občané věděli o svých právech a o tom, jak používat tyto systémy, které jim umožní se za ně brát. Děkuji. Bužoj, Děkujeme, pane Bužoji. Hm, to jsou také zajímavá hlediska vidím, že ani zelení, ani ECR nejsou zastoupeni a proto tady předám slovo panu Kiriakosovi. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A já bych chtěla také poblahopřát eh, Luisi Grechovi eh, za jeho text a musím říct, že souhlasím eh, se spoustou věcí, které říká. Například, že je třeba odstranit překážky, které jsme identifikovali a se kterými se musí potýkat naši občané v různých oblastech, jako je například porušování druhého práva volného pohybu. V některých členských státech se neuznávají plně práva rodinných příslušníků, eh, kteří jsou občany třetího státu při udělování omezených eh, povolení k pobytu. Eh, je tam problém s obnováním cestovních dokladů, s přístupem k jejich základním právům, sociálnímu zabezpečení. A navíc vlády například eh, odmítají sociální příspěvky, například eh, pro zdravotně postižené osoby. Dále jsou problémy s uznáváním eh, různých kvalifikací a diplomů a tam je třeba uplatňovat text 2536 Evropského parlamentu. Potom je tam problém z daňového hlediska, protože například eh, vozidlo může být zdaněno v několika zemích najednou, když dojde k nějakému převodu na jiné majitele. A to všechno je eh, pro Evropskou unii problém. A proto, jak si nemáme dostatek eh, nebo dostatečně silný pocit evropského občanství. Já si myslím, že Tohle je nebezpečné, protože by to mohlo vést například k té více rychlostní Evropě. Ve stanovisku se také říká, že problém, ekonomický problém, který teď máme a který povede k vytvoření jakéhosi nového politického pocitu a novému, nové pozici evropského občana, že tohle všechno by se mělo dít skrze jednotný trh. To je sice pravda, ale musí to být jednotný trh, který respektuje občany a který respektuje životní prostředí. A já si myslím, že je třeba toto zajistit naším sociálním systémem. A v tomto směru chceme tedy předložit pozměňovací návrhy a spolupracovat s panem Grechem, abychom tam toto všechno zapracovali. Děkuji. Děkuji. Ptám se, jestli má ještě někdo něco na srdci. Vypadá to, že ne. Dobře, takže se ptám, jestli se k tomu chce vyslovit paní Kiara Adamo. Prosím, máte slovo. Thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně za komisi, také i já chci eh, uvítat tuto zprávu, to je významný příspěvek Eh, zdůrazňuje se zde ten doplňkový charakter s dalšími aktivitami, jako je Single Market Act, akt o jednotném trhu. A také se zde hovoří o tom, že eh, náš přístup musí vycházet z občana a že musíme rušit bariéry, eh, se kterými se potýká občan, když se uplatňovat svá práva podle smluv. A právě to je základní cíl této zprávy, zahájit takovouto diskuzi. diskuzi Zpráva identifikovala 25 klíčových aktivit, mm, pro, eh, které jsou nezbytné pro zrušení těch překážek, mm, jako eh, dvojí zdanění motorových vozidel, jako řešení spotřebitelských sporů a podobně. Já se zaměřím pouze na některé, které jsou relevantní pro váš výbor a zmiňují se ve zprávě Grech. Eh, třeba alternativní řešení sporů, to, je, to má prominentní místo ve zprávě. A eh, komise eh, hodlá předložit návrh pro, spotřebitel, pro řešení spotřebitelských sporů, včetně řešení sporů online. Dále také pracujeme na eh, mm, implementaci směrnice o mediaci. O implementaci jsme tady slyšeli již, je pravda, zpráva o občanství a závěry zprávy ukazují, že co se týče těch překážek a možných řešení, tak co je třeba dělat, je asi ne zrovna nová legislativa, ale správná implementace a realizace stávajících pravidel komise e, e, si stanovila toto jako svoji hlavní prioritu v celé řadě oblastí, jako je volný pohyb osob. Například zde jsme zahájili 12 řízení pro e, porušení povinností v posledních šesti měsících. Také i respektujeme závěry z Krakova, které podle nás jsou v souladu s těmi předchozími závěry. Důležitost mechanismu Solvit a ta eh, centra pro pomoc občanům, to jsme také již identifikovali. A také se to zde zdůrazňuje ve zprávě, kde je zdůrazňujeme nutnost mít jednotné správní místo, jednotné kontaktní místo pro občana. Přece Ehm, občan eh, eh, by neměl si dělat starosti s těmi různými mechanismy a centry a solvit a podobně, ale měl by mít možnost se obrátit na jedno místo a potom tam by ho nasměrovali na eh, ten mechanismus, který mu pomůže co nejlépe. Tedy Evropský portál, to je to, na, co, na čem se teď pracuje. Mělo by to být k dispozici ve všech jazycích do konce roku. A to eh, tedy i elektronický manuál pro občany, to je další pomůcka, to také se zmiňuje ve zprávě Grech. A dále osvěta, osvěta, o tom se také hodně mluví ve zprávě. A jedna z aktivit eh, je eh, rok 2013 nazvat rokem evropských občanů. Ten návrh byl dnu a teď se o tom jedná i zde v parlamentu i v radě a komise doufá, že tento náš návrh podpoříte, tak aby chom mohli zvýšit osvětu. Je pravda, že většina občanů již slyšela o evropském občanství více než 80%, ale 33% ví, co to skutečně znamená podle Eurobarometru. Děkuji. Äh, děkuji za tato slova a děkuji za rozpravu, kterou jsme k tomu vedli. Myslím si, že eh, ty myšlenky, které jste tu přednesli panu Grekovi, vyřídíme a předneseme. Příští rok si připomeneme 20, 20 leté výročí vnitřního trhu a já si myslím, že i to bychom měli vzít v potaz. Měli bychom občanům jasně ukázat, že je to vnitřní trh občanů, že se to celé dělá pro ně, jak sám pan Greg řekl. To je taková červená niť, která se line a táhne všemi zprávy vámi, které se toho týkají. Eh, my Eh, tu teď máme na pořadu dne ten scoreboard nebo eh, iniciativu týkající se bankovních účtů. Jsou to věci, které jsou pro evropské občany velmi důležité. Já si myslím, že kdyby se nám příští rok podařilo eh, občanům skutečně ukázat, že vnitřní trh je Eh, realizován pro ně a že přináší výhodu především něm, jim, tak eh, se nám podaří zlepšit eh, akceptanci Evropské unie v veřejnosti. Nezbývá mi nic jiného, než vám poděkovat za diskuzi a ještě jednou bych rád připomněla lhuty, které máme před sebou. Lhuty pro předložení pozměňovacích návrhů jsou, je tedy 29. listopadu v poledne. 20. prosince prověříme ty pozměňovací návrhy, budeme o nich diskutovat ve výboru a hned toho 20. prosince budeme také ve výboru hlasovat, alespoň se s tím počítá. Musí se to takto realizovat, protože potom 13. ledna o tom bude hlasovat výbor, který to má v gestci. A proto by bylo dobré, kdybychom eh, to měli odhlasováno včas. A vypadá to, že v, plénu se o tom bude hlasovat 13. Eh, února, tak to je to naplánováno. Tolik tedy pro vaši informaci o tom, jak to bude dál vypadat se zprávou pana eh, Greka. Já doufám, že pan Grek bude pracovat tak, jak je zvyklý, jak je jeho dobrým zvykem. zvykem, to znamená za dobrou spolupráce se stínovými zpravodaji. Dobře, a tím se dostáváme k dalšímu bodu. A je to potrůzné. různé. Já osobně k tomu nic nemám a pokud nemáte nic ani vy, tak už jsme ten byt rychle uzavřeli a nezbývá mi nic jiného, než konstatovat, že příští schůze se koná v pondělí 5. prosince v Bruselu a tím tedy uh, jednání končím a příš, přeji vám uh, šťastnou cestu domů, pokud jedete domů a nebo kamkoliv jinam, kam se vydáváte. Děkuji.